11. ledna jsem dostal dopis od předsedu frakcí EPP, SD, ALDE a Zelených o chování předsedy Čarněckého. Žádalo se o uplatnění postupu podle článku 21 jednacího řádu, poté co se nelichotivě vyjádřil o jiné poslankyni Evropského parlamentu. Konference předsedů se dvakrát zabývala touto otázkou. 18. ledna a potom 1. února. 18. ledna jsem také dostal dopis od místo předsedy Černěckého, kde reaguje na ten zmíněný dopis. Poté 23. ledna jsem se s místo předsedou Černickým na toto téma setkal. Poté, co jsem vzal v úvahu jeho argumenty, 1. února konference předsedů rozhodla, třípětinovou většinou, které zastupuje alespoň tři politické frakce, že navrhne parlamentu, aby ukončil mandát místo předsedy Černického, protože se dopustil závažného porušení pravidel podle článku 21 jednacího řádu. Parlament ve středu rozhodne o tomto návrhu dvou třetinovou většinou vyjádřených hlasů, které budou představovat většinu parlamentu. Prosím. paní převodní... Pane předsedo, v souvislosti s tím bych se chtěla zeptat na následující věc. Když vezmeme v úvahu to, co pan předseda před chvílí řekl, můžeme očekávat, že předsednictvo Evropského parlamentu bude recenzovat eh, vystoupení poslanců v členských státech. A chtěla jsem se také zeptat, eh, kdy se předsednictvo parlamentu vyjádří k hanebným výpovědím pana Ferhofštata, které urážejí Polsko a které byly vzneseny zde na půdě tohoto parlamentu. Protože to je opravdu nezvyklá situace. Chcete posuzovat výroky poslanců, které byly proneseny mimo Evropský parlament. Na základě kterého článku jednacího řádu parlamentu? Děkuji. Článek 21 jednacího řádu stanoví, že ta žádost musí pocházet od tří politických frakcí, které budou eh, splňovat kvórum. Nejedná se o sankci ve smyslu jednacího řádu, o sankci, která může být uložena nebo neuložena. předsedou ani předseda, ani předsednictvo nerozhoduje, ale rozhoduje konference předsedů. Takže je to žádost, která pochází od politických frakcí. Není to sankce uvalená ve smyslu jednacího řádu, ale uplatňuje se zde článek 21. A na mě bylo jen, abych dohlédl na dodržení jednacího řádu. Hlasovali jsme na konferenci předsedu a Veškerý tento postup byl tedy dodržen. Nejedná se tedy o sankci, protože předseda nemůže uvalovat sankce za něco, co se odehraje mimo parlament. Já mohu někoho postihnout za to, co se stane uvnitř parlamentu. Žádost odebrat místo předsednictví panu Černěckému byla předložena různými politickými frakcemi. Slovo má pan Weber. Mikro, prezident, die Pane předsedo, kolegyně eh, odkazuje na svobodu projevu. Svobodu projevu tady nikdo nespochybňuje, ale tady nehovoříme o řadovém poslanci, tady hovoříme o místopředsedovi Evropském parlamentu. Eh, tak jako od vás očekáváme jako od kandidáta EPP, že budete vykonávat důstojně svůj úřad, co, což děláte vy výborně, pane předsedo, tak očekáváme od místopředsedů, že se budou chovat tak, aby eh, to bylo adekvátní této instituci, tomuto parlamentu. A jestliže nějaký místopředseda přirovnává někoho k nacistům eh, velice nevhodně, demokraticky zvolenou kolegyni, a eh, jestliže srovnává někdo Evropskou unii se Sovětským svazem, to je také eh, nepředstavitelné a to je potom překročena červená linie a musí z toho vyplynout následky. A poku, abychom trošku odebrali eh, kolegům munici. Eh, má frakce je představena, eh, je připravena akceptovat na místo místo předsedu jiného kandidáta PIS. Není, tady, není to žádný výpad vůči Polsku nebo vůči nějaké straně nebo vůči politické frakci. Budeme hlasovat pro každého jiného kolegu, kterého navrhne ECR. Ale v případě pana Čarneckého se domnívám, že jsou nutné následky. O slovo požádal pan bullmann ale teď tady nebudeme vést rozpravu o kolegovi Černěckém. Rozhodnutí už bylo přijato. Bude se hlasovat a tajném hlaso- v tajném hlasování a všichni rozhodnou. Teď si tedy poslechneme ještě pana bullmanna ale já jsem odpověděl jen tedy z právního hlediska paní poslankyně, protože ona tady zmiňovala předsednictvo. Vůbec to nemá nic co dělat s předsednictvem nebo se sankcemi, je to rozhodnutí na základě článku 21. Veškerý ten postup byl dodržen a byla také dána panu Černeckému možnost se vyjádřit. Zápis byl také tedy podepsán, takže zde nejsou žádné výmluvy ze strany pana Čarněckého. Bylo uděláno všechno opravdu v denním světle. Pan Bulman. Děkuji vám, pane předsedo. Já tady nechci eh, rozpoutávat debatu, jenom bych chtěl eh, zareagovat na otázku kolegy, eh, kolegyně ne. Na konferenci předsedů rozhodně nikdo nechce provozovat cenzuru, proto nezazněl ani jediný hlas a tak to také nebude. Nicméně Evropský parlament má určitou hodnotu, určitou důstojnost a nezapomínejme, vážení přátelé, že evropská jednota léta vyrostla právě na odmítání války a na odmítání nacismu. E, to je naš, náš závazek a naše dědictví. A kdo tedy vytahuje takováto nacistická přirovnání, tak ten překračuje červenou hranici. A frakce sociální demokracie nechce, aby tento parlament byl zastupován někým, kdo pracuje s nacistickými přirovnáními. To patří do tohoto e, parlamentu právě tak málo jako samotní nacisté, vážení kolegové takové a na tom trváme. A mimochodem, Připojujeme se ke slovům pana kolegy Webra. Samozřejmě e, ochotně zvolíme nějakého zástupce nebo zástupkyni z příslušné frakce, který nepřekročil tuto hranici, tuto pomyslnou mez. Jsme pro, pula, pro, pro pluralitu v tomto parlamentu, ale prosím, e, žádné nacistické přirovnání. Pan lamberts ale opravdu žádnou debatu teď nevedeme. Chcete něco dodat? Jsem chtěl jenom podpořit vaši pozici. Myslím, že jste to řekl naprosto správně a korektně. V této sněmovně nám leží na tom na srdci, abychom samozřejmě si vyměňovali často i protichůdné názory, ale když se uchylujeme k osobním útokům, které mají ponižovat nějaké eh, osoby, tak se pře- skutečně to znamená překročení eh, eh, hranic. takže jistě jedna věc je bojovat proti myšlenkám, eh, ale eh, všichni, všichni lidé, kdo, kdo tady jsou, mají svoji důstojnost. A pan Černecký tuto důstojnost nedodržel a to je nepřijatelné. Paní Forence? Pane předsedo, já si myslím, že musí být eh, stanoveny určité limity a proto jsem napsala dopis, který společně se mnou podepsalo dalších 100 poslanců. Žádali jsme, aby do Evropského parlamentu neměly takové politické síly přístup, které se vymezují jako neonacistické. Takže bych byla ráda, kdyby takovéto kroky odsoudil také parlament, protože to, co se stalo v Mačerátě, je třeba odsoudit všude, na každém fóru, kde se popírá uh, fašismus. Paní Forenza, je třeba dodržovat pravidla v tomto parlamentu. Předseda nemůže povolovat nějaké události, může něco tedy zakázat, ale když prostě nepřijde někdo, kdo není na seznamu teroristů, tak já prostě nemůžu zabránit nějakému poslanci. Pane poslanče, je zbytečné, abyste na mě křičel. Posaďte se a posaďte se a trochu respektu. Skvěle, vidím, že demokracie vůbec nevíte, co to je. Skončil jste? Skončil jste s tím výstupem? Nepožádal jste o slovo, uklidněte se, je to úplně zbytečné. Tady se prostě nemůžeme hádat, tady vyjadřujeme pouze politická stanoviska. Takže já vás vyzývám, abyste dodržoval pořádek a dobré vychování. Je to jasné? No já jsem právě odpovídal když je pozván nějaký člověk eh, na nějaký politický meeting eh, nějakým poslancem a nejsou zde nějaké právní nebo tedy zákonné pochybnosti, tak my to nemůžeme zakázat. To ovšem nemá nic společného s tím, co se stalo v Mačerátě. Já samozřejmě mohu nesouhlasit s nějakými postoji, ale nemůžeme takto zakazovat eh, vystoupení poslancům všichni poslanci jsou si rovni, protože zastupují populaci. My můžeme odsuzovat jejich eh, myšlenky, ale když tam je potom něco, co opravdu poškozuje, jde proti lidským právům, tak ano, pak můžeme jednat. A teď už budeme opravdu pokračovat. Eh, po